cuando, cuando, cuando dé la voz ya vendrá. El señor presidente. Dámy a pánové, pan předseda. Señorías, se abre la sesión. Dámy a pánové, myslím, že bychom měli zahájit eh, dnešní, dnešní dopolední plenární zasedání. A první bod na našem programu je zpráva paní Balcány mandát ke třístranným rozhovorům o návrhu rozpočtu na rok 2012. Takže na čtyři minuty mi dovolte, abych předal slovo paní zpravodajce, paní Balcán.